dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání evropského parlamentu. denní zasedání je zahájeno. prvním bodem na pořadu jednání je společná rozprava o přístupu malých a středních podniků ke strukturálním fondům a definici malých a středních podniků za prvé prohlášení rady a komise přístup